yes, but I will give the word to yeah, him first, and then the rapporteur. And then okay. Okay. Ah, okay. <laughs> so, we... so, dear friends, uh, it's time to begin. Drazí přátelé, čas začít. Vítáme vás na pracovní skupině 3 budeme mluvit o ochraně občanů v našich zemích a jak bychom na to mohli zapracovat v kontextu stokholmského programu. Kontrola vnitřních hranic, lépe řečeno zrušení kontroly na hranicích, umožnilo snažší cestování pro naše občany, což bohužel vedlo také k snažší cestě pro osoby s jinými kriminálními úmysly. Je naší společnou odpovědností zajistit boj proti tomuto přeshraničnímu zločinu a zajištění lepší bezpečnosti našich občanů. Proto je důležité, aby policie a orgány činné v trestním řízení v Evropě mohly spolupracovat na posílení spolupráci v boji proti této trestné činnosti. Ale jak už tady padlo během diskusí, je nutné najít v této situaci určitou rovnováhu. Tím mám na mysli i ochrana práv jednotlivce. Musíme využívat vědomostí, znalostí a výměny informací mezi jednotlivými zeměmi, mezi orgány činnými v trestním řízení a proto bychom měli vytvořit jakousi vizi výměny informací tohoto typu mezi členskými státy, abychom identifikovali, kdy, jak a jaké informace by měly být vyměňovány a také pro jaký účel a na jak dlouhou dobu takovéto informace ukládat. Policie státní zástupci a jiné orgány musí chápat, jak vzájemně fungují a jak se jednotlivé systémy liší. Zároveň musíme zajistit vzájemné porozumění a společné vzdělávání je také důležitou součástí stokholmského programu. Určitě dnes ovšem identifikujeme i jiné náměty. Pak je tady otázka procesního systému, eh, který se týká podezřelých spáchání trestné činnosti. Státy se teď eh, shodly na určitém systému, kde krok po kroku se budou jednotlivé fáze osvětlovat s cílem vytvoření dlouhodobého návrhu v této oblasti. Jak asi víte, bylo třeba překonat několik překážek na této těžké cestě. Čili spolupráce mezi policejními orgány by měla být posílena, to je první věc na našem programu. Pak je tady záležitost společného vyšetřování, výměny informací a také procesních práv těch, které jsou prioritní v tomto eh, postupném rozpracování. Čili nyní bych vás ještě jednou ráda přivítala a předala slovo mému spolupředsed, spolupředsedajícímu. Děkuji mnohokrát, paní Davidson, paní spolupředsedkyně, drazí kolegové, vítám vás na tomto workshopu pracovní skupiny 3 na téma ochrany občanů v rámci domácí bezpečnostní strategie. Já rozhodně nebudu zabírat víc času tím, že bych se zabýval nějakými detaily, protože se těšíme především na vaše názory a na upřímnou a otevřenou výměnu názorů v této pracovní skupině. Jakožto koordinátor oblasti výboru pro spravedlnost a vnitřní záležitosti EPP, musím říci, že my klademe velký důraz na všechny oblasti, která parlamentní e, zasedání projednává, ale um, my jakožto skupina EPP, jakožto frakce EPP se skutečně snažíme zaměřit na to téma. Budeme se těšit na to, co nám poví zástupci jednotlivých národních parlamentů, protože, jak víte, Lisabonská smlouva stoupí v platnost neprodleně v následujících několika dnech a Evropský parlament a národní parlamenty pak budou mít posílenou roli v této oblasti. E, čili k procesním záležitostem jak to bude vypadat. My bychom rádi dali příležitost co největšímu počtu z vás. Vyzýváme vás k vyplnění toho modrého dotazníku, které, který máte eh, ve svých složkách, tak se zaregistrujete na seznam řečníků pro ty z vás, kteří to ještě neznají, ale myslím si, že většina ano. Eh, čili buďte tak hodní a předejte nám tyto formuláře, ať vás zařadíme na seznam. My vás podleme, podle jména vyzveme, ale také vyzveme hned následujícího řečníka, aby následující řečník se mohl připravit s tím, že bude vědět, že eh, je řada na něm. No a předtím, než eh, dám slovo prvnímu řečníku na seznamu, tak bych rád nejprve dal slovo zpravodaji této skupině eh, paní Carmen Hermusin Bono, která je národní členkou parlamentu španělského eh, sněmovny poslanců. Ona nás uvede do této problematiky a pak zahajme výměnu názoru. Čili paní Hermusin Bono. Muchas gracias. Buenas tardes. Děkuji, dobré odpoledne všem. Budu velice stručná, abychom eh, nezabíjeli čas, který patří diskuzi. A domnívám se, že je naší povinností říct, že v rámci této schůze jsou zde, schůze jsou zde dva prvky, které mají zásadní význam. Jednak je to tedy eh, to, že vstoupí v brzy v platnost Lisabonská smlouva a charta lidských práv a na druhé straně je to v důsledku eh, vstupu v platnost Lisabonské smlouvy, je zde také role, kterou budou muset hrát národní parlamenty, abychom dosáhli větší koordinace na úrovni členských států a také na úrovni Evropské unie. To jsme již vše viděli v rámci diskuze v plénu. Eh, hovořili jsme o různých stanoviscích, která byla kontroverzní, opačná, pokud jde o roli Evropského parlamentu také pokud jde o roli národních parlamentů. Ale já nechci eh, eh, zasahovat eh, do diskuze na toto téma, ale chtěla bych stručně připomenout všechny dosažené pokroky od Maastrichtské smlouvy. Všichni občané v Evropské unie se mohou snadno pohybovat mezi 25 evropskými státy. Potom je zde přiblížení společných politik přistěhovalectví, ale musíme stále ještě na tom pracovat, pokud jde o eh, právě politiku přistěhovalectví, o politiku azylu. Eh, posílili jsme důležité agentury, jako je Europol, Frontex a další. A možná, že když eh, začneme nebo vyjdeme z programu, z programu, tak musíme čelit dalším novým výzvám v období 2010 až 2014 v oblasti bezpečnosti, svobody a práva. A to nám usnadní vstup v platnost Lisabonské smlouvy. Velice stručně bych chtěla ještě zdůraznit některé tyto nové výzvy. Především je to e, rovnováha a chuť pokračovat, jít kupředu předu a kompatibilita mezi eh, zárukami eh, práv pro jednotlivce a to musíme skombinovat s bezpečnostní osob. To znamená, jak eh, zajistit jednak větší bezpečnost, aniž bychom omezovali základní práva svobody osob. V každém případě toto práva občanů budou ještě více závazná, protože eh, budou uvedena eh, v chartě základních práv. Eh, abychom zdůraznili opatření kvůli vůči mimořádně závažným činům, jako je xenofobie, antisemitismus a další zločiny. A to je celý balíček, který souvisí se spoluprácí v politikách přistěhovalectví a azylu, azylové politiky. A dále bych chtěla připomenout celou řadu výzev, kde musíme najít preventivní opatření a definitivní eh, vyřešení nebo odstranění některých nových eh, zločinů, které dnes možná mají novou formu. Jednak to je evropská spolupráce v boji proti terorismu. Tam nemůžeme eh, usnout na Vavřínech. Je to nadále riziko pro naše občany, a za druhé bych chtěla zdůraznit ještě boj e, proti obchodu s lidmi, zejména obchodu s ženami a dětmi, které jsou oběťmi e, sexuálního zneužívání. E, velká část žen jsou předmětem právě obchodování s lidmi. Pak je zde jev mořských pirátů nebo, informatič, nebo zločinů v informatice, dále jsou zločiny v pornografii je zde fenomén pirátství, a zneužívání nebo porušování autorských práv, zneužívání mladistvých a dopad ve školách, v rodinách a tak dále. Závěrem bych možná chtěla ještě říci, že e, program, který byl navržen, stokholmský program, je mimořádně stižádostivý, má velice široký, široké spektrum Možná, když bude schválen se všemi pozměňovacími návrhy, které, o kterých budeme jednat v těchto dnech, a poté ještě během španělského předsednictví, tak bude potřeba definovat akční plán pro velice konkrétní témata. Jak již jsem řekla, tak ten program je velmi široký. A v průběhu let to musíme vypracovat a definovat konkrétním způsobem jednotlivé fázy, fáze a jednotlivé priority. A priority jsou ty, které jsem uvedla ve svém příspěvku. Děkuji. Děkuji, paní Harmosin Bono. No a my se budeme na tento akční plán během švédského, španělského předsednictví těšit. Nyní tedy dám slovo prvnímu řečníkovi na seznamu. Prvním řečníkem je pan Godos ze Slovenska, ze slovenského parlamentu a následujícím řečníkem bude pan Jonke z Rady Evropy, ale nejprve pan Godec. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, domnívám se, že stokholmský program je opravdu povzbudivý. Musíme si uvědomit, že hranice mezi ochranou občana, tedy jednotlivce, a jeho základními právy a svobody je velice složitá, proto je velice důležité, abychom dosáhli těchto oblastí. Musíme zajistit, aby opatření, díky nimž chceme Eh, intervenovat, se orientovali opravdu na výsledky. Kromě toho bych chtěl říci, že bezpečnost evropských občanů může být zajištěna pouze tehdy, když budou také chráněna lidská práva a základní svobody. Je třeba zvažovat mezi obojím. Pokud si budeme přát bezpečnou Evropu, budeme muset usilovat co nejlepší eh, vyváženost mezi kolektivní bezpečností a ochranou individuálních základních práv. Jsem přesvědčen o tom, že jde o to, zajistit bezpečnost společnosti, přičemž budou chráněna interní práva. Je třeba zajistit, aby se vytvářela příslušná politika. Musíme vytvářet větší povědomí tím, že budeme oslovovat příslušné orgány nebo v oblasti bezpečnosti budeme zakládat veřejno-soukromá partnerství a tak si společnost lépe uvědomí různé formy kriminality, e, bude moci působit preventivně a dosáhne také většího pokroku v ochraně jednotlivce. Popředí musí být právě e, jednotlivec, jeho bezpečnost, jeho základní práva je třeba zajistit, když chceme chránit práva jednoho, abychom nenarušovali práva druhého e, je třeba zajistit tedy i kolektivní bezpečnost. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane Godes. Dalším řečníkem je pan Jonke z Promiňte, paní Jonke, neměl jsem ty informace z parlamentního schromáždění Rady Evropy a potom náš kolega Evropské, Evropského parlamentu Carlos Coelho. Děkuji. Jistě budu hovořit z pohledu Rady Evropy. Jde o lidská práva, demokracii a právo. Když se podíváme na stokholmský program, eh, v mnoha otázkách je to otázka migrace, uprchlíci, eh, oblasti, kde eh, Rada Evropy již po mnoho let působila. Máme program readmisních dohod, transitních center a také příklady programu pro ilegální migranty. A poslední otázka, o které bych se ráda zmínila. Je to, domnívám se, že můžeme říci, že Evropě se nikdy nepodaří poslat všechny eh, nezákonné eh, přistěhovalce z Evropy. Máme pět nebo šest eh, milionů takovýchto nelegálních přistěhovalců. Eh, podle názoru eh, Rady Evropy je podstatné, aby stokholmský program vzal v potaz, že jsou zapotřebí opatření eh, právě ve vztahu k těmto nezákonným přistěhovalcům a musí se zabývat otázkou, co se musí učinit ve vztahu k těm, kteří nechtějí nebo nemohou být posláni zpět je to otázka uplatňování práva, také lidských práv. A já vím, že se opakuji, ale chtěla jsem se zmínit ještě o poslední otázce, o které jsem hovořila na plenárním zasedání. A to, že stokholský program se především týká procesu ve vztahu k eh, přistěhovalcům a nedotýká se těch konkrétních osob. A my bychom chtěli zdůraznit toho člověka. Děkuji. Děkuji. Dalším řečníkem je Carlos Coelho a po něm pan Alberto Carlos, poslanec Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Tři stručné poznámky. Eh, především bych chtěla říci, že je velice důležité, že zde existuje tato pracovní skupina, která se zabývá bezpečností. Eh, pro mne jsou zde tři body, eh, ty tři oblasti, bezpečnost, svoboda a právo, a ty všechny musí být položeny na stejnou úroveň. Tento plán, program, Protože eh, bezpečnost bez svobody to je diktatura. A svoboda bez bezpečnosti to je anarchie. A tudíž a neexistuje také právo bez svobody a bez bezpečnosti. A tudíž eh, bezpečnost je jedním z prvků svobody a je také jednou z podmínek a předpokladů eh, práva. To znamená, že ty tři vrchy, ty tři body mají stejný význam. Bezpečnost není nepřítelem svobody. My nemůžeme udělat tuto chybu. Byla by to skutečně past. A dostali bychom se do komplikované situace. Za druhé bych chtěl říci, že, jak jsem již uvedl na začátku, kromě hodnot a principů musíme myslet také na účinnost, na efektivnost nejsme dostatečně efektivní v šengenském prostoru. Základní věcí v šengenském prostoru je, abychom umožnili oběh informací. Například eh, občan, který přichází ze třetí země a dostane se do Portugalska, tak eh, portugalská pohraniční stráž musí mít dispozici informace ze všech ostatních zemí, aby věděl, zda tato osoba musí být zkontrolována, zda je možné ji vpustit dovnitř nebo zda eh, je nutné zamítnout její vstup. Eh, poté eh, druhá generace Schengenu má přidanou hodnotu v oblasti bezpečnosti, protože umožňuje zavedení biometrických údajů. Právě proto, abychom zabránili falešným totožnostem. A umožňuje také propojení výstrach. To znamená, když dojde ke krádeži automobilu, tak to není totéž jako uh, krádež uh, auta někoho, kdo patří k pedofilní síti. To znamená, tato síť informací musí fungovat a mělo to fungovat do roku 2007 a nyní jsme v roce 2009 a všechny eh, prognózy uvádějí, že to nebude fungovat před rokem 2010. To znamená, jak už jsem uvedl na začátku, Eh, máme před sebou mnoho výzev, máme velké ambice, mnohé cíle, ale především musíme být efektivní. Musíme vytvořit text, který bude efektivní. A musíme také zachovat a dodržet sliby, které jsme dali občanům. Musíme tedy vyvíjet tlak na uh, uh, výbor, na uh, členské státy, abychom dodrželi to, co jsme slíbili. Děkuji. Děkuji, Karlosi. Nyní dáme slovo panu Albertovi, který je členem rumunského senátu a pak Lordu Harrisonovi eh, ze sněmovny Lordu ve Spojeném království. Eh, dámy a pánové, eh, děkuji za slovo, děkuji pane předsedo. Chtěl bych zdůraznit skutečnost, že naše země um, dává velkou pozornost eh, rovnováze, pokud jde o boj proti organizovanému zločinu a pokud jde o oblast bezpečnosti. Jak eh, již zdůraznili kolegové, kteří hovořili přede mnou i na plénu, tak eh, evropská bezpečnost je podmínkou prosperity a svobody. Současná realita, kdy, řešíme, kdy čelíme velkým výzvám, jako je hospodářská krize, Eh, energetická bezpečnost, eh, klimatické změny, migrační toky a tak dále, tak eh, potřebujeme odpovědnost a potřebujeme spolupráci členských států, abychom chránili společné zájmy. Abychom bojovali proti terorismu a organizovanému zločinu. Ty se totiž změnily a vznikají nové hrozby, které ohrožují naši společnost. Organizovaný zločin nadále ohrožuje naši společnost eh, obchodem s drogami, obchodem s zbraněmi, s lidmi, eh, v oběhu eh, jsou špinavé peníze. Dochází k praní špinavých peněz. My musíme bojovat proti tomuto zločinu a musíme podniknout společné kroky v oblasti prevence a také v oblasti boje proti zločinu a proti zločineckým organizacím. Já se domnívám, že je nutné mobilizovat společně zdroje, eh, jednak v oblasti policejních složek, abychom eh, zaručili, že zločinci a zisky ze zločinu eh, se nerozptýlí na území Evropské unie. Potřebujeme lepší koordinaci, lepší transparentnost, spolupráci jak na národní úrovni, ale také na úrovni Evropské unie. Potřebujeme spolupráci mezi službami spravodajských služeb, to je zcela zásadní. Musíme vytvořit eh, informační středisko na evropské úrovni a potřebujeme aplikovat přístupové principy k dokumentům a k údajům různých spravodajských eh, služeb členských států a různých služeb jiných, jiného charakteru. A to podle mě musí být jednou z priorit Evropské unie. Rumunsko má specifický úkol v boji s organizovaným zločinem, protože se nachází na východní hranici Evropské unie. A právě z tohoto důvodu je nutné posílit spolupráci v oblasti bezpečnosti a proto eh, musíme investovat do zemí, které jsou eh, na východě, musíme jim je stimulovat k tomu, aby pokračovali v reformách a aby mohli posílit eh, přítomnost Unie v této oblasti. Máme k dispozici nové nástroje, jako jsou východní partnerství, které umožňují eh, spolupráci i na větší úrovni s našimi partnery právě východní oblasti. Děkuji. Já bych vám rád připomněl kolegům, Kolegové z Evropského parlamentu, prosím, účastněte se také a rád při této příležitosti přivítal pana Stavrose Lampranise tady a zároveň bych vám rád poděkoval za dodržování um, limitu tří minut. Takže pan Harrison teď ze sněmovny Lordů ze Spojeného království a pak paní Zisi Helena z Helenského parlamentu. My jsme vytvořili jednotný trh. Poskytli jsme svobody našim občanům, a zapomněli jsme na zločinecké elementy, které eh, se nyní potulují po Evropě a měli bychom vytvořit určitou šablonu, abychom je mohli zadržet. A myslím si, že spolu s Europolem bychom měli nějakým způsobem koordinovat práci policejních zborů Evropské unie. Je tady zpráva, zjistili jsme, že členské státy nevyužívají Evropského informačního systému pro sdílení informací o podezřelých po celé Evropské unii. Zjistili jsme, že je tady nedostatek důvěry mezi národními policejními sbory Europolem, což je zvlášť trápné v případě bezpečnosti a bezpečnostních informací a u nás v Anglii, ve Spojeném království trápí následující. Naši policista často neumí jiné jazyky a často také musí vyslíhat podezřelé z kontinentu v angličtině a doufat, že odpoví, což se také stává. My vysíláme policii do Europolu, ale um, Mm, musí se vracet na stejné úrovni, což vlastně se netýká Europolu jako důležitého místa práci. Eh, Euro, spolupráce vytvoře, vyžaduje určitou spolupráci momentálně pouze kritické poznámky Europol a Eurojust eh, jsou v Hágu oboje, ale nespolupracují. My jsme zjistili, že kdyby byly v jedné budově, tak by bylo možné poskytovat do účinnější pomoc eh, v dostávání podezřelých a eh, pachatelů před soud. Pane Harrison, děkuji vám mnohokrát a musím zdůraznit, že Evropský parlament skutečně uh, si váží těch šetření, které provádíte čas od času, eh, což se týká i návštěv a výměn eh, s členy Evropského parlamentu, což eh, opět je něco, čeho si skutečně vážíme. Myslí teď paní Sisi Radula Evropského parlamentu a pan, pan Lindban Goran. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Je jasné, že stokholmský program je výzvou. Jedná se o jakési vyvážení lidských svobod, které jsou zakotveny v chartě lidských práv a mezi společným dobrem, protože v prostoru společné svobody, bezpečnosti a spravedlnosti to znamená, že musíme bojovat proti trestné činnosti, zvláště té, mm, která, které se týkají hlavních věcí, které trápí občany jako obavy o jejich život či majetek. Z tohoto důvodu je důležité mít silný občansko-ochranný mechanismus. Z tohoto důvodu je zapotřebí mít systematický přístup. Já bych se ráda zaměřila na prevenci a diagnózu a zároveň na konkrétní boj, zvláště v případě, kde se jedná o přeshraniční otázky a otázky, kde se jedná o více než jeden ženský stát, je prevence nesmírně důležité. My bychom také měli identifikovat opatření pro boj proti těmto podobám trestné činnosti. Je také třeba chránit závazky politických rozhodnutí, ale to se týká i našich institucí. Evropské mezinárodní instituce a organizace musí spolupracovat a musíme posílit spolupráci mezi policií a, a justičními orgány v evropských státech. Europol, Eurojust se do toho musí plně zapojit. Měli bychom co nejvíce využít vzdělávacích programů, které policejní akademie nabízejí. To nám přinese lepší výsledky. Evropská unie se zaměřila na prioritní oblasti, které vedou k hlavním rizikům a nebezpečím, ale měli bychom využít uh, toho času, který máme k dispozici, využít všech institucionálních nástrojů. mír a spolupráce v této oblasti nám pomohou, ale my bychom to měli dále rozvíjet. Co se týče terorismu a přeshraniční trestné činnosti, uh, Tady je důležité zdůraznit, že migrační toky to pochopitelně všechno usnadňují a jak už bylo řečeno, musíme jakýmsi globálním způsobem chránit naše hranice a potřebujeme mít eh, za tímto účelem příslušnou imigrační politiku. Stockholmský program by měl začlenit využití nejnovějších technologií. Čili musíme využít všech nástrojů, které máme eh, k dispozici, ale zároveň cí, eh, chránit lidská práva a soukromí. Decentralizace struktur Frontexu a využití operativní kapacity, to všechno situaci zlepší, jak věřím. A zároveň bychom rádi dále posílili pravomoci regionálních poboček v Středomoří. Rádi bychom, aby Frontex takovou tu pobočku měl. Evropští občané by měli mít přístup ke spravedlnosti. Proto potřebují mít k dispozici určitá práva, která zajistí vzájemnou důvěru. Za tímto účelem je třeba dát k dispozici občanům překladatelské tlumočnické služby v trestních řízeních, měli by mít i právní pomoc. A díky tomu a díky posílení solidarity bychom mohli vybudovat Evropu občanů a mohli bychom zdůraznit eh, stokholmský program na základě správního státu a dalších věcí, o kterých mluvíme. A tak to dá našim občanům lepší přehled o hlavních principech, na kterých chceme budovat Evropu. Děkuji, přeskočila jste svůj, překročila se svůj časový limit, ale bylo to velice zajímavé, tak jsem nechtěl přerušovat pan Linban Goran. Ostatní řečníci, prosím, držte se tří minut. A pak pana, paní Buldy Rosanat. Pan Linban Goran je z parlamentu parlamentního schromáždění Rady Evropy. Děkuji, pane předsedo. Já jsem byl také náhradníkem výboru pro migraci. Dovolte, abych nejprve eh, řekl, že máme několik eh, pozňovacích návrhů a doufáme, že kolegové z Evropského parlamentu eh, je proskoumají a doufejme, že příští týden při debatě je přijmou. Jistě boj s terorismem je nesmírně důležitý, ale neměli bychom zapomínat také na lidská práva. Z zástupci parlamentního schromáždění jsou eh, pro eh, právo a eh, lidská práva, takže je důležité respektovat ta lidská práva. Pan Juncker se zabývá situací migrace. Je důležité, abychom se nevěnovali pouze těm řádným, ale těm, i těm nelegálním migrantům, ale neměli bychom používat výraz nelegální. Tito lidé lidé neudělali nic špatného, uprchli před diktaturou, možná válkou, možná špatnou hospodářskou situací, cokoliv se stalo v jejich zemi a neodcházejí odcházejí někam, ale opouštějí svůj eh, domov a hledají trochu ochrany. Je tedy velice důležité je chránit a je důležité, aby tyto eh, osoby měly také zdravotní a zubní péči v našich zemích. Eh, já pracuji sice jenom jednou týdně v zubní praxi, ale setkávám se s těmito lidmi a jejich chrup je opravdu v nejhorší situaci. Já jsem 20 let působil jako zubař eh, ve věznici a jejich stav chrupu je tedy ještě horší než u vězňů. Je naprosto eh, důležité, abychom eh, ochranu těm, kteří ji potřebují nejvíce. Děkuji paní Boldy Rosana z italského senátu a potom pan Benisti Jean-Jacques. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla eh, upozornit tuto pracovní skupinu, který se, která se věnuje ochraně občanů, na agenturu Frontex. Domnívám se, že abychom mohli být efektivní v globálním přístupu v oblasti eh, imigrace a nelegální imigrace, ale také abychom mohli pomoci třetím zemím a abychom byli schopni lépe řídit migrační eh, toky, abychom mohli zachovat, zachovat své mezinárodní povinnosti abychom mohli bojovat proti fenoménům, jako je obchodování s lidmi a abychom mohli být solidární vůči státům, které musí čelit právě těm migračním tokům, tak je nutné posílení spolupráce, a to operativní spolupráce mezi členskými státy, a také posílení eh, pravomocí agentury Frontex, která musí mít eh, větší počet personálu, větší strukturální dotace, větší finanční prostředky, aby mohla vůbec vykonávat svou aktivitu. Doufáme a chtěli bychom, abychom, doufáme, nebo chtěli bychom mít eh, speciální speciální pracovníky, které by měly eh, kapacitu právě pro řízení migračních toků, zejména v oblasti Středozemního moře. Za stejným účelem je podle mě správné eh, vytvořit agenturu pro eh, imigraci, která by reprezentovala společný, představovala společné úsilí řešení tohoto problému, abychom si rozdělili náklady, abychom si rozdělili odpovědnosti v oblasti právě přistěhovalectví. V současné situaci všechny tyto náklady spadají právě na ty státy, které jsou na vnější hranici. A tato témata, pokud jde o to, co je stanoveno a co se stalo od října 2008 až do současné doby, a také co proběhlo na eh, radě 29. Eh, a 30. října, tak je stala zásadní pro ochrany hranic na Jižní Evropě, abychom zapojili eh, státy na jihu Evropy v oblasti Středozemního moře, zejména třeba pokud jde o Líbii, tak eh, paní Valner uvedla konkrétní témata pro Líbii, pro financování satelitního systému, který by se zabýval migračními toky pocházející eh, z jihu Líbie. A nedošlo tam k žádnému pokračování v této oblasti. Další bod, který mám na srdci a chci ho zdůraznit, se týká eh, rozvoje politik proti kriminalitě v rámci Evropské unie prostřednictvím iniciativ, které povedou k přijetí rámcových rozhodnutí o, eh, o majetkových eh, opatřeních a které um, budou obsahovat také nejvyšší trest. Děkuji. Eh, Děkuji slovo. Má místo předseda Evropského parlamentu. Ne, omlouvám se, před panem Lamprinidídem bude hovořit pan Benisty, kterého jsem již ohlásil, a po něm pan Lambrenidis. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych se zmínit pouze o jedné věci. Je to výměna informací přes hranice, kterou musíme utvářet tak, aby členské státy měly automatický eh, přístup eh, k národním databázím. I eh, pro takové databáze, kde jsou uváděny registrované profily, aby je mohly porovnávat z roku 2005 je <clears throat> jedna dohoda, která překračuje ten rámec do roku 2008, e, národní policejní údaje nebo e, justiční údaje se v těchto databázích ukládají, ale ta výměna není automatická ale v prýmské dohodě je stanoveno, že tyto informace budou e, neposkytovány prostřednictvím informační sítě. E, data, která se budou e, vyměňovat, budou anonymizována a e, k, perno, k personalizaci e, dojde e, pouze v konkrétních případech. Bude se tedy uvádět, komu patří otisky prstů nebo e, konkrétní DNA, když máme francouzský systém, potom mají partneři přístup pouze ke kopiím, které se používají v mezinárodní výměně. Konalo se neformální setkání ministrů spravedlnosti. Bylo to v roce 2005 a tenkrát šlo o údaje DNA, které se e, vyměňují mezi Německem a Rakouskem. Bylo prezentováno, jak tato výměna funguje a chtěl bych upozornit, že to umožnilo 4500 e, pozitivních lustrací e, nalézt na základě výměně dat. I 30 z nich se týkalo vrahů a velmi mnoho také pachatelů pachatelů sexuálních deliktů. To nám ukazuje, že když chceme lépe bojovat s terorismem nebo s organizovanou kriminalitou, eh, že úřady musí mít možnost konzultovat takovéto databáze, jako je Eurodact a zapotřebí je také skutečná přeshraniční spolupráce mezi jednotlivými složkami. Pouze v takovémto případě, když bude eh, evropský přístup koordinován, můžeme také souběžně chránit osobní data. Děkuji. A slovo má místo předseda a potom pan Jan Paolo. Děkuji, vážení kolegové, je mi eh, velké Eh, velkým potěšením, že eh, jsme se tu sešli. Eh, tyto otázky jsou otázky spolurozhodování pro nás v Evropském parlamentu a současně nás čekají také otázky zkoumání národními parlamenty na základě Lisabonské smlouvy. A před předseda eh, eh, řeckého parlamentu eh, řekl, že řecký parlament se potřebuje zorganizovat a vidíme, že tady bude velké množství nové legislativy a že třeba nalézt lepší cestu. Chtěl bych pouzbudit všechny, aby usilovali o dobrou organizaci národního parlamentu a vy jste o to usilovali spolu se svými poslanci v rukou rukou máme nové nástroje a pokud je nevyužijeme dobře, tak budou prakticky eh, k ničemu. Eh, potřebujeme používat ty společné demokratické prerogativy. Chtěl bych eh, hovořit také o internetu. Zdá se, že se stává novým bojištěm pro základní eh, práva v nadcházejících letech a to z toho důvodu, proto každý vláda, policie, soukromé společnosti, ale i pachatele trestních činů mají stejný přístup k osobním údajům a mohou je používat. Jde tedy o otázku, jak přistupovat k internetu jakožto nástroji, který jak podporuje mnohem více než jiné nástroje základní e, práva občanů, svobodu vyjadřovat se, e, politicky se organizovat a vyjadřovat a současně je to také nástroj, e, který je nejvíce kontrolován a přitahuje kriminalitu. A to eh, parlament a rada před dvěma týdny se dohodli na kompromisu, eh, který je vám známý jako eh, telekomunikační balíček. Byla tu snaha snížit přístup k internetu a my jsme se rozhodli, že přístup k internetu je a má být základním právem podporován jako ostatní práva proto nadměrné sankce by neměly být uvaleny, eh, pokud eh, nedošlo eh, k předchozímu soudnímu řízení. tyto důležité otázky se ještě nebyly projednávány v národních parlamentech a chtěl bych je zdůraznit. A pokud mohu, pane předsedo, E, je třeba uvažovat tímto způsobem. Žádné z našich zemí e, nemá e, policie právo otevřít dopis, který se dopravuje poštou a přečíst si obsah třeba na Carlos Coelho je terorista. To by mohl takovýto dopis obsahovat, je ale mnohem snazší eh, kontrolovat obsah e-mailu, pokud eh, nepovolíme policii nebo soukromým společnostem otevírat dopisy eh, přepravované poštou, měli bychom opatrně postupovat k této technologií, když policie a soukromé společnosti kontrolují e, e, naši elektronickou poštu. A ještě dvě otázky. E, Migrace poslanci Evropského parlamentu se domnívají, že jsou alespoň tři oblasti nebo více, kde je možná spolupráce Práce mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem a evropskou e, legislativou. Za prvé je to, tedy ten tok e, migrantů. V prvé řadě je to lokální otázka, tam, kde není e, integrace tam to, e, e, ty nezdary bývají někdy intenzivní. Klasickým příkladem zahraniční politiky je e, debata o Lisabonské smlouvě na národní úrovni v zemích jako ve Francii, ale tam se diskutovalo o otázce, zda se má členem Evropské unie stát Turecko zda si eh, jiné nové členské eh, státy zaslouží eh, být členem a zda bude správná kontrola muslimů. To je podle mého názoru velice nesprávné. Integrace je nesmírně důležitá pro Evropu a Evropa musí být schopna podporovat bychom neříkali, že nemáme osvědčené postupy nebo eh, postupy, které selhávají. Za druhé, co se týče imigrace, nutná eh, solidarita, abychom zvládali eh, toky imigrantů. Některé země z definice na základě své geografické polohy mají větší počet žadatelů o azyl. Malta je mimochodem takovým klasickým příkladem, je to velice malá země, nebo Kypr Řecko, Itálie, Francie, Španělsko v některých případech. Jsou to země, které jsou příjemci největšího toku, ale eh, eh, pod tom je obecná reakce ostatních zemí, to není náš problém, je to problém nás všech, nejenom ochrana hranic, ne solidarita v policejním smyslu, ale solidarita ve smyslu humanitární pomoci, abychom jim dali možnost vstoupit do společnosti, eh, pokud chtějí a a e, poslední otázka, pane předsedo, e, antiterorismus. E, usnesení tohoto parlamentu jsem neviděl. Ty pozměňovací návrhy, ale musíme říci, než stanovíte nová opatření proti terorismu, je třeba se podívat, zda tu již nemáme opatření, která jsou již realizují a jsou efektivní. A za druhé, nejenom nová opatření na základě, jestli chytneme pachatele, ale zda eh, se to nedotýká základních práv. Je třeba mít vyvážené posuzování. A eh, dnes máme tedy tu Prýmskou dohodu a eh, Schengen 2 a je to dohoda o PNR mezi Evropany, Eurodac, potom eh, o výměně eh, bankovních údajů. To jsou všechno opatření, která se uplatňují nebo ne, protože některé země je ještě nerealizují. A než můžeme posoudit, jak eh, budou vzájemně v interakci, hovoříme o nových opatřeních. Pane předsedo, podle mého názoru, abychom mohli plánovat moudře politiku proti eh, terorismu. Eh, musí eh, proti těm, kteří překračují hranice, musíme postupovat vyváženě, protože můžeme mít nová opatření, která zase naruší základní práva. Děkuji za eh, stanovený čas, pane předsedo. Jste eh, velice eh, laskav a já vidím, že jste tedy plně využil naší chyby. Pane Lambrenidis, další je Jan Bauer z České republiky a potom pan Dolí Tapany z Finska. Vážený pane předsedo, velice rád využívám vaší výzvy k upřímné otevřené výměně názorů, takže mám pouze několik, několik poznámek. Eh, ta první, eh, pozorně poslouchám tuto diskuzi a samozřejmě jsem velice pozorně poslouchal i diskuzi eh, vedle na plénu a přiznám se, že nejčastěji opakované slovo v rámci těchto diskuzí slyším slovo právo. Právo na lidská práva, právo dětí, práva vystěhovalců, práva uprchlíků. Eh, bohužel buď vůbec nebo velice málo eh, je slovo, eh, slyšet slovo povinnosti nebo zodpovědnost. Proto ta první poznámka je určitě taková, že žádná společnost nesporně nemůže být úspěšná bez dodržování základních práv na jedné straně, ale na druhou stranu nemůže být úspěšná bez dodržování všech povinností a zodpovědností na té straně druhé. Eh, ta druhá poznámka vychází z mého soukromého života. Já jsem eh, polovinu svého života prožil eh, v totalitním systému a, a velice dobře si uvědomuji, jak jsem tenkrát přemýšlel, na základě jakých konkrétních kritérií, z jakých, z jakých okolností byly ochotny tehdejší vyspělé demokratické státy přijímat, přijímat mnohé imigranty nebo uprchlíky téměř z celého světa, samozřejmě i ze států tehdejší střední Evropy a e, na druhou stranu teď má možnost se spolupodílet na vytváření e, celku jako Evropská unie v rámci vytváření nových podmínek pro všechny ty, kteří mají zájem e, s námi, s námi snášet nebo tvořit naše hodnoty. Proto bych chtěl upozornit nebo se vyvarovat eh, nad tím naivním budováním některé vysněné společnosti. Na druhou stranu jsem chtěl upozornit, že není dobré, abychom se uzavírali na té druhé straně eh, sami do sebe. Eh, další poznámka je na reálnost nebo nereálnost určitých ambic. Já velice dobře znám a pamatuji diskuzi nad Lisabonskou strategií a přiznám se, že, že ambice některých politiků byly tak veliké, že by na ně možná nestačily ani dva evropské rozpočty. A já si myslím, že mít nereálné ambice je pro občany Eh, stejně frustrující jako nemít ambice vůbec, eh, vůbec žádné. Eh, poslední poznámka je k vzájemné provázanosti a budování informačních systémů. Je to nesporně nutná věc, protože vždycky ty složky, které, nebo ty skupiny, které vytváří spíše ty kriminální činnosti, jsou velice často o krok předu. Propojování vzájemných informačních systémů je nezbytné, nicméně vždycky při budování těchto systémů musíme mít na paměti, že i tyto systémy mohou být zneužity a proto velké velký důraz na ochranu těchto dat. Děkuji pan Toli Tapány z Finska a následovat bude paní Galon z Belgie. Děkuji. Já jsem mluvil na plenárním zasedání a mluvil jsem o významu harmonizované politiky azylu. A eh, rozhodně jsme se shodli na tom, jaký význam to pro nás bude mít. Jistě, že to bude vyžadovat sledování hranic, kontrolu hranic a to musí vycházet z Frontexu. My musíme Frontex posílit, posílit jeho roli, ale nemůžeme čekat, že Frontex za nás udělá všechno. Pochopitelně máme také problém s žadateli o azyl, kteří mají napojení na organizovaný zločin. Jsou to lidé, kteří se zabývají pašováním lidských bytostí, vyžadují za tento nelegální převoz velké částky peněz od těchto osob. Spravedlivé řešení žádostí o azyl je zásadní pro lidská práva. Nechceme, aby tito lidé sem přijížděli a byli černou pracovní silou v evropských zemích. Z tohoto důvodu potřebujeme mít společnou politiku. To znamená, že potřebujeme mít stejné postupy pro vyřizování žádostí o azyl. Pane předsedo, co se policie týče, tady mohu říct, že stokholmský program vypadá poměrně dobře, co se obsahu týče. My nicméně potřebujeme mít k dispozici řádnou strategii pro řešení otázky žadatelů o azyl. Zároveň potřebujeme dobrou strategii zaměstnanosti a nové technologie které zároveň napomohou zajistit bezpečnost našich občanů. Čili více spolupráce mezi policiemi v Evropě, v Finsko v tomto ohledu má několik námětů. Je tady pilotní projekt stávajícího předsednictví ohledně spolupráce policie a celních orgánů. A je také důležité, abychom vyhodnotili hrozbu organizované trestní činnosti, jak to policie má řešit a pochopitelně regionální spolupráce se sousedy, jakým je Rusko, je také zásadním. A paní Jacqueline Gallon z poslanecké sněmovny Belgie a pak, pak pan Christoph Hagen. Euh, Vážený pane předsedo, stručně jsem se chtěla dotknout tří bodů, pokud je o evropskou spolupráci policejních složek. Velice často se hovoří o spolupráci eh, mezi policií a sousedních zemí v evropském prostoru. Ale je potřeba eh, posílit eh, spolupráci v celém evropském prostoru. Já pocházím z belgické oblasti, která je na hranici s Francií a je samozřejmě jasné, že musíme posílit přeshraniční spolupráci právě proto, abychom bojovali proti obchodování s drogami a organizovanému zločinu, ale často nemáme nutné prostředky proto, abychom bojovali proti tomuto typu zločinu ani v rámci eh, zemí, které jsou eh, v Evropské unii. Pokud je o azylovou politiku, tak bych chtěla zdůraznit dvě věci. Především je zde jeden prvek, který špatně chápu. My se nacházíme v evropském prostoru, nenacházejí se zde země, kde by probíhaly války, ale máme zde politické uprchlíky, kteří pocházejí z evropských zemí. Například v Belgii máme místní iniciativu přijímání eh, Bulharů a Rumunů, kteří požadují politický azyl. A musím říct, že e, je pro mě problematické to pochopit vzhledem k tomu, že se nacházíme všichni v Evropské unii. A pokud je tedy o azylovou politiku, tak Evropa musí skutečně se začít zabývat e, imigrací e, také hospodářského charakteru z východu, z východních zemí. A já jsem součástí liberální strany v Belgii, jsem členem liberální strany v Belgii a my si musíme uvědomit, že u některých typů práce nám chybí pracovní síla. A my musíme začlenit, integrovat mnoho osob právě proto, abychom se pokusili eh, pokrýt i potřebu u těchto prací. To znamená, jsou zde osoby, které mohou pocházet z třetích zemí a zastávat tyto pracovní pozice. A my velice pracujeme právě v této oblasti. Já jsem se zúčastnila jedné konference ve Francii během francouzského předsednictví a Francie mm, právě šla tímto směrem a snažila se eh, vzít v úvahu možnost eh, imigraci ekonomického charakteru eh, právě za účelem mm, pracovních míst. Opak, A pak pan Kristof Hagen z rakouského parlamentu, posléze pan Šufs z Belgie, který je posledním řečníkem na mém seznamu, takže pokud tady není nikdo, kdo by se chtěl přihlásit ještě momentálně na seznam řečníků, tak ho uzavřu. Pokud se chcete umout slova, dejte mi vědět. Takže nyní má slovo pan Hagen. Pane předsedo, dámy a pánové, Koordinace policejních složek a jejich spolupráce v Evropě a v Schengenu je velice důležitá, eh, především pro přezraniční přechody. V Rakousko my máme v sousedí již eh, policejní spolupráci, funguje tam. také by například během fotbalového mistrovství v roce 2008 eh, jsme se obrátili na ostatní státy, na ostatní policejní úředníky eh, s tím problémem, že jsme ale neměli ty zákonné legální možnosti. A Rakousko šlo ještě dál. Ve, ve středu se v Národním parlamentu bude rozhodovat o tom, aby byly mnohem silnější práva. A to je právě první krok tímto směrem. A podle mě je to velice důležité, aby Evropský parlament to vzal v úvahu a viděl, že ostatní členské státy eh, vytvářejí prostředky pro policejní složky, aby mohly zasahovat, aby Eh, mohli více spolupracovat a mít více práv, když eh, přijdou na pomoc se svými složkami jiným členským státům. Eh, dále je zde situace šengenského informačního systému číslo 2, který v současnosti ještě nefunguje. Podle mě je mimořádně důležité, abychom to napravili, aby výměna dat v Evropě fungovala, protože je velmi důležitá. A já bych Eh, vidím, že už nemám čas, ale chtěl bych ještě stručně poznamenat něco k azylovému tématu. Je to také zásadní téma, již se hovořilo o tom, že eh, státy jako jsou Řecko a další jsou velice eh, silně zatíženy tímto problémem a my ve středu Evropě a my v Rakousku jsme měli například 18 tisíc azylantů. Máme proto si myslím, že jednotné azylové právo v Evropě je velice důležité a bylo by to eh, důležitým krokem k tomu, abychom zbavili zátěž některé členské státy. Azylové právo a za třetí eh, bych se chtěl ještě stručně zamyslet a podpořit jednu myšlenku, a sice eh, podporu států na hranicích šengenského prostoru Zazněl tady Frontex a podle mě je nutné dát dispozici dostatek finančních prostředků a státy, které jsou ještě relativně nové v Evropské unii a nejsou na tom hospodářského hlediska vždy nejlépe, tak eh, aby také dostali při, přiměřenou podporu, tedy aby eh, měli dispozici finanční prostředky a dali k dispozici jen to státům, abychom mohli jednat proti vnějším vlivům. Děkuji. Děkuji. Poslední řečník na mém seznamu je pan Bečův z poslanecké sněmovny Belgie a dávám mu slovo. Děkuji, pane předsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, nesmíme zapomínat na to, že problém nelegální migrace sebou nese i silné prvky jiných společností do naší společnosti. Tyto prvky bývají velice rychlé a také sebou eh, přinášejí i chudobu protože původní zemi vlastně zbavujeme lidského potenciálu. Tyto osoby si samozřejmě zasluhují eh, právní ochranu, ale také je zapotřebí mít možnosti rychle vykázat ti, kteří eh, hledají bezpečné útočiště v Evropě. Eh, nesmíme zapomínat také na eh, jejich země původu a konfliktní zóny. Eh, lidé mývají mnohdy dobré úmysly a nesmíme zapomínat na to, že Evropa nebyl nikdy kontinentem migrace, ale jsou to i osoby, které mají nedobré úmysly, které například přepravují štěpný materiál z eh, někdejšího Sovětského svazu a snaží se eh, vytvořit eh, bombu, která by uvolňovala uran při explozi. Tomu musíme čelit a také obchodní politikům, s lidmi. Potřebujeme v Evropě solidní právní struktury, potřebujeme to pro členské státy a také, abychom vytvořili základ jasně práva, která mohou být využívána a to se netýká EU e jako celku pouze, ale i jednotlivých členských států. Potřebujeme silnou, efektivní EU, která respektuje a e, dodržuje e, zásady naší kultury, ale těsněji spolupracuje s členskými státy, organizace jako Europol, Eurojust, dlouhodobého hlediska potřebujeme takovýto společný bezpečnostní systém, i když eh, respektují suverenitu členských států, přesto se domnívám, že potřebujeme taková centra bezpečnosti v Evropě. Jistě eh, není možné kontrolovat svobodu jednotlivce, to bude vždy v kompetenci členských států ale měli bychom dbát na ochranu základních práv a svobod. To je naším úkolem, který musíme uplatňovat i dnes tím jsem uzavřel seznam řečníků. Dovolte, abych vám všem poděkoval za účast. E, myslím, že je to zcela jasně patrné z této výměny názorů, e, že nejde jenom o téma Evropské bezpečnostní strategie, která má být rozsáhlá a komplexní, ale obdobně e, tu zazněly různé politické názory na stejnou otázku. A tím bych chtěl předat slovo naší zpravodajce, paní Hermosine Bono, která nám přednese první eh, návrh závěrů a poté moje kolegyně spolupředsedající vám přednese konečné závěry. Muchas gracias. Bueno, no es una tarea fácil. Děkuji. To opravdu není lehký úkol. E, zaznělo tu asi 20 příspěvků a všechny příspěvky byly opravdu konstruktivní a zajímavé, obsahovaly e, nové podněty, nové dobré nápady a myšlenky. Mám-li teď provést rychlé posouzení, tak bych eh, řekla, že vyjádření k eh, stokholmskému programu bylo pozitivní. Většina diskuzních příspěvků se ubírala tímto směrem a spojuje velké očekávání eh, s Lisabonskou smlouvou, která vstoupí v platnost. A také eh, eh, má velké očekávání od těch eh, perspektiv stokholmského programu. Někteří poslanci hovořili o tom, že je třeba současně posuzovat politiku spravedlnosti a práv, abychom přesně dodržovali dojednané smlouvy. Ale někdo řekl, pokud nebudeme dostatečně ambiciózní, pokud nebudeme vzbuzovat naděje v souvislosti s tímto programem, tak budeme opravdu málo ambiciózní. Několik eh, témat tu zaznělo opakovaně, například spolupráce mezi členskými zeměmi, Evropským parlamentem a národními parlamenty, zaměření nových nástrojů, které eh, budou realizovat stokholmský program a Lisabonskou smlouvu. Zcela konkrétně tu zazněla témata migrace, ilegální legální migrace přistěhovalců, eh, žadatelů o azyl. V naší zemi jsme před několika dny schválili eh, nový azylový zákon, eh, který implementuje příslušnou směrnici. bude platit i v ostatních zemích Evropské unie, protože Evropská unie musí nalézt společný přístup k azylové tematice ta byla doposud kontroverzní. Mnozí hovořili o boji s závažnými trestnými činy, jako je legální obchodování s lidmi, převaděčství a podobně. A jedno téma je vlastně nadřazeno celé této diskuze a to je vyváženost mezi bezpečností a uplatňováním základních práv a základních svobod občanů a také spravedlivý stejný přístup ke všem občanům. Pane Koelio, vy jste to vyjádřil velice dobře, neexistuje žádná bezpečnost bez svobody a není svoboda bez bezpečnosti. Extrémy jsou kontraproduktivní a my usilujeme o všechny systémy, informační systémy, trestně právní systémy a tak, a tak dále a tak dále přizpůsobovat, ale pokud máme záruku, že budou chráněna eh, základní práva a základní svobody, což zajišťuje základní eh, eh, charta práv, která vstoupí v platnost. Děkuji. Mikrofon. Ano, děkuji. Myslím si, že to bylo vynikající schrnutí vzhledem k tomu, že paní zpravodajka neměla příliš času o tom přemýšlet. Já na to mám podobný názor. Stockholmský program je přijímán pozitivně. Já mám pocit, že by lidé zde zaznamenali raději více obsahu, hmotného obsahu, tak, aby toho bylo víc než v rámci hánského programu. Celá věc, řada věcí byla vytvořena, ale ne nesledují se, nemonitorují a na to bych, nad tím bychom se měli také zamyslet. Říkalo se tady, že policejní spolupráce je pozitivní, co se týče společného vyšetřování a také výměny informací, aby bylo možné v boji proti trestné činnosti jít ještě dál. Co se týče politiky azylu, tady si myslím, že obě dvě strany jsou závazné s tím, že je třeba sdílet odpovědnost mezi jednotlivými státy, ale také co se týče solidarity mezi těmi příchozími, protože tito lidé často mají skutečně důvod opouštět své domovy a na to nesmíme zapomínat. A pochopitelně máme celou řadu společných pravidel a Švédsko má, dejme tomu, celou řadu nebo velký počet žadatelů o azyl na jedno obyvatele, na to jsme hrdí, ale je důležité, aby rovnováha mezi bojem proti trestné činnosti a e, ochrana práv jednotlivce byla také posílená, co že je důležité v souvislosti s informační technologií, to už tady padlo. Je nutné zachovat tuto rovnováhu a na to musíme zapracovat my, členové parlamentu. Takže z naší strany musím poděkovat, bylo to rozhodně velice užitečné. Musím poděkovat všem, kteří se účastnili diskuse a myslím si, že až to budeme zítra schrnovat, zpravodajové budou na tom ještě lépe, budou ještě lépe připraveni eh, něco vypracovat a prezentovat. Děkuji. It's amazing. We took an hour, a good hour and